budeme přepracovat vaše příslušné návrhy tady v parlamentu. Děkuji vám každopádně a se budu těšit na efektivní spolupráci na tomto tématu v nadcházejících měsících. Děkuji, pane Dorfmane. Tímto uzavíráme diskuzi a hlasování proběhne ve středu.